Prosím kolegy, aby se usadili. Dámy a pánové, chtělo by to pokračovat v práci plenárního zasedání, když dovolíte. Rád bych přivítal eh, paní Mogherini v jednacím sále a rád bych parlament informoval, že nebyly podány žádné žádosti o hlasování o opravě článku 231 odstavec 4 nařízení. A toto korrigendum tedy přijímáme a pokračujeme v pořadu jednání, to znamená prohlášení místo předsedkyně komise a vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční záležitosti.